So colleagues, let... Vážení kolegové, začneme s naší schůzí a chtěla bych, chtěl bych eh, přivítat paní Daniel Nui, která je eh, předsedkyní dozorčí rady ECB a eh, zabývá se jednotným eh, mechanismem dohledu. Sešli jsme se 19. června a dnešní setkání je třetí veřejné slyšení v tomto roce 2018. A jak jistě víte, jedná se o poslední pravidelné slyšení s paní Nui zde v Ekonu v její funkci jakožto eh, předsedkyně dozorčí rady. Chtěl bych jí poděkovat a chtěl bych jí eh, poblahopřát ke eh, vynikající práci, kterou provedla v rámci jednotného mechanismu dohledu. Byla, byla to opravdu velká výzva, protože bylo potřeba vypracovat společný eh, dohled eh, v rámci EU. Asi málo kdo předvídal, předvídal, že se to tak rychle stane a že to bude tak efektivně fungovat. Eh, samozřejmě při vykonání takovéhoto úkolu nic není ideální, takže došlo k různým Mm, problémů, proto jsme o tom museli diskutovat, protože to je náš úkol, jakožto Evropského parlamentu, ale nesmíme eh, zapomenout na to, že se jedná opravdu o věc úspěšnou. A myslím si, že velkou zásluhu na to máte vy, eh, jakožto předsedkyně eh, této nové instituce a že jste splnila Eh, váš úkol, který spočíval v eh, efektivním eh, prováděním dohledu nad evropskými úvěrovými institucemi, které se navzájem tak liší a existují různé obchodní modely a způsoby dohledu a tak dále. Tak jak jsem řekl, ještě je před námi velký kus práce, tak abychom dosáhli úplné a kompletní bankovní unie to eh, vyžaduje další kroky, abychom eh, také dosáhli úplné konvergence v dohledu a také je potřeba mít eh, k tomu legislativu a tak, aby jednotný mechanismus dohledu SSM disponoval nástroji, také aby mm, je k tomu tedy potřeba nařízení, směrnice a Potom to souvisí také se zátěžovícími eh, testy, boj proti špinavých peněz, nesplácené úvěry a tak dále. To bude předmětem diskuze. A jsem velmi rád, že vám mohu říci, že dnes dopoledne na naší schůzi jsme hovořili o obezřetnostní pojistce, co se týče NPL a doufáme, že e, toto řízení dokončíme do konce roku, což znamená, e, že je to opravdu velmi zrychlené legislativní řízení a doufáme, že tímto doplníme fungování jednotného mechanismu dohledu a že pomůžeme e, SSM, aby mohli aby mohl tento eh, mechanismus eh, pokrýt eh, NPL, aby tam mm, existovalo toto provozní zajištění. A my jsme spojili všechny svoje síly, abychom podpořili schválení tohoto balíčku, co nejdříve to bude možné. My tedy děláme to, co je naší úlohou, potom ještě třetí pilíř bankovní unie. Doufáme, že zde také dospějeme k pokroku. Jedná se tedy o úsilí eh, všech, tak abychom dosáhli legislativy, dohledu, také banky musí udělat svou práci národní legislativy a je to tedy společný úkol. A uznávám, že jednotný mechanismus dohledu se opravdu hodně eh, podílí na úspěchu této otázky dohledu. Eh, děkuji Dobré odpoledne všem, vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mé poslední slyšení, jak jste řekl, eh, Pane předsedu, tak jakožto předsedkyně dozorčí rady bych chtěla eh, vyjádřit eh, díky a ocenění této výborné spolupráce během posledních pěti let, spolupráce Evropského parlamentu ECB, díky čemu jsme mohli vytvořit jednotný mechanismus dohledu. Já se soustředím na Eh, klíčový eh, vývoj, co se týče rizik v bankovním sektoru, aktivity dohledu, eh, co se týče nesplácených úvěrů a potom zátěžové testy v roce 2018 a potom pohovořím o legislativních opatřeních, které považuji za zcela klíčové, co se týče boje proti praní špinavých peněz. Nejdříve bych chtěla pohovořit o tom, jak vypadá bankovní sektor z hlediska dohledu Úvěrové instituce zvýšily eh, svoji eh, odolnost proti zátěž eh, v roce 2018. Banky, které jsou pod dohledem ECB, využily Um, impulsu, který existuje v ekonomice. A chci zde zmínit 14% eh, eh, eh, využití kapitálu, pokud jde o rozvahu. Banky pokračují v pokraku ve snížení objemu NPL, protože, jak víte, to je pro nás stala priorita. V roce 2018 klesla Eh, kleslo procento dohledu z roku 2015 ze 7% na 4,5%. Chtěla bych skonstatovat eh, zralost eh, podniků a robustnost ekonomiky a zvýšila se ziskovost podniků a a v roce 2018 došlo k poklesu z 8% na 6,8%, co se týče cených Mm, papíru A také bych chtěla pohovořit o tom, že je, eh, se dokončilo přizpůsobení obchodních modelů, pokud je o nákladovou ekvitu, efektivitu a eh, pokud je o nadměrnou kapacitu. Eh, co se týče současného prostředí v bankovním sektoru, existují politická rizika v Evropě, protekcionismus, se stále eh, zvyšuje v některých nově se rozvíjejících ekonomikách. Eh, potom také změna tvorby cen a také existují další negativní eh, vývoje na mezinárodním poli. Rovněž také čelíme čistě evropským výzvám. Týká se to také svrch, obligací, státních obligací. Eh, naše eh, banka sleduje vývoj, který by mohl vést eh, k podkopání situace bank. A co se týče aktivit dohledu, tak zde jsme dosáhli pokroku, co se týče rizik poskytování úvěru. Souvisí to s mm, různými situacemi, kdy které vedou k tomu, že banky eh, snížily svůj objem NPL a banky poskytly svoje strategie Evropské centrální bance, pokud jde o NPL. Máme eh, společný eh, tým dohledu, který se zabývá touto implementací a poskytuje aktualizované pokyny. Potom další dimenze kterou se zabýváme, je, že eh, se zabýváme řízením eh, rizik, eh, což je třeba cílová revize modelů a to je a tu první část jsme dokončili v říjnu, protože polovina bank pokrytých TRIM dostali první rozhodnutí o dohledu. Budeme pokračovat také v dialogu s, banky, s bankami ohledně obchodních rizik, co se týče úroveň 1, úroveň 2, pokud je o expozice. A také se tím eh, zabývaly eh, společné týmy eh, dohledu, které vybrali konkrétní instituce. A v rámci dohledu budeme dále pokračovat s hodnocením Eh, informačních eh, technologií na kybernetická rizika. Provedli jsme zátěžové testy eh, v roce 2018 a provedli testy, pokud jde o odolnost. Co se týče roku 2018, 2. listopadu v pátek byl zveřejněn tento zátěžový test. Představoval přes 70 úvěrových institucí tři největší banky, které jsou přímo pod dohledem ECB, tak jsou nyní mnohem odolnější vůči finančním šokům. A e, zároveň současně s tímto e, testem ECB e, provedla další testy, ale tyto testy nejsou součástí EBAS Pool. A výsledky těchto testů budou součástí revize hodnotících procesů. Eh, díky zvyšování eh, kapitálu a díky eh, úsilí bank a úsilí dohledu, tak banky, které jsou pod dohledem ECB, e mají mnohem silnější kapitálový základ než před dvěma roky. A Když porovnáme rok 2016, tak z 12% eh, se procento zvýšilo na 13,7% a existuje největší schopnost absorbovat eh, makroekonomické šoky a toto je také eh, v naší zprávě počítalo se s nejhoršími scénáři Eh, takže eh, čísla se také zlepšila v porovnání eh, s předchozími roky. Vše je stále ještě pouze realizovatelné spolu s přechodnými ustanoveními. Výzvy však zůstávají stále, ještě je třeba pracovat na věcech, které jsme zdědili z dřívějšího období, například úvěry v selhání, institucí, již se to netýkalo. Samozřejmě budeme pečlivě hlídat i pokrok v těchto oblastech. Dodatečně se budeme eh, bedlivě věnovat eh, i výzvám, které plynou ze zátěžových testů a promítat je do aktivity následujících let. Závěrem pár zásadních záležitostí, které jsou podle mě klíčem k funkční bankovní unii, no a kde spoléhám na podporu Evropského parlamentu jak před, tak i po volbách. Už jsme urazili dlouhou cestu ohledně dohledu bankovního, stále ještě nám toho zbývá mnoho, než se vše uzavře. V balíčku jde o to sfinalizovat přeskum, jak to dopadlo v průběhu tohoto volebního období, rovněž mm, zejména eh, je třeba nechat orgánům dostatečné množství diskrece, když se snaží posoudit míru rizika v individuálním prostředí dané banky. Zároveň při cházíme s návrhem, jak řešit to, čemu říkáme masivní zbavování se úvěru v selhání a e, schopnost banky přežít na základě daného interního modelu. Tam už i stávající legislativa umožňuje určitou flexibilitu i schopnost konat, jak bylo dokázáno nedávno. No a v neposlední řadě je důležité vyjasnit podmínky, za nichž banky mohou přejít do likvidačního režimu, a to v rámci pravidel daného státu. Za třetí, Eh, když máme investiční fondy, tak je třeba zvážit, zda spadají do tohoto rámce, ale i z důvodu Brexitu, jak se bude utvářet situace na mezinárodní scéně. Chceme rovněž poevropštit boj s praním špinavých eh, peněz a vysokou úroveň harmonizace postupů, které tam lze použít. Chceme intenzivněji pracovat po obezřetnější stránce, čili například eh, otázky um, řešení problému bank z pohledu um, ehm, AML. Tam vidíme, že už stávající právní rámec ukládá určité povinnosti. Chceme nastolit tři aspekty, za něž to je možné posílit. Za prvé informovanost a pak rovněž bude ustaven taková, ustavena taková síť dohlížitelů nad určitými bankami, u nichž je míra rizika větší a tam to bude taková sada odborníků, kteří se budou snažit bankám pomáhat rozpoznat rizika právě z úvěru, plynoucí z úvěru v selhání. A pak, když se chceme věnovat přijetí postupu v oblasti rizik, tak ten společný backstop, ta společná pojistka a pojištění vkladů musí začít fungovat a pak regulatorní harmonizace, ta se musí zabývat národní variabilitou u otázky posuzování a odpouštění případně mm, určitých pravidel a to rovněž eh, může mít vliv na další kroky. Ráda zodpovím jakékoliv otázky. Já vám děkuji za takto univerzální úvodní slova. Máme nyní prostor pro otázky odpovědi a máme tady za EPP pan Sander. Děkuji. E, dovolte mi, abych v první řadě vám poděkovala a zároveň poblahopřála za tu skvělou práci, kterou odvádíte ve svém úřadu, zejména e, ve smyslu jednotného dohledu tato nová instituce, která se má snažit jednotým způsobem řídit a dohlížet, právě díky vám si získává stále silnější uznání jak v Evropě, tak i mimo ní. V současné době v Evropě konstatujeme, že přece jen je bankovní odvětví roztříštěné přes veškeré pokusy s tím něco dělat. Přes vznik bankovní unie stále ještě máme roztříštěnost a ve mnohých členských státech je bankovní odvětví složeno z malých institucí, které často ani nejsou ziskové to samo o sobě pak může záporným způsobem ovlivňovat zbytek odvětví. Abychom tedy posílili bankovní odvětví v celé Evropě, musíme mít takové evropské, celoevropské přeborníky a chceme se zaměřit na prohloubení bankovní unie. Nebylo by dobré mít dynamické kroky ke konsolidaci, celoevropskou konzolidaci bankovního odvětví a aby se toho dalo dosáhnout, nebylo by zároveň i nutné zabývat se některými aspekty celoevropského rámce v oblasti hospodářské soutěže, aby ta konsolidace mohla proběhnout správně. Děkuji za milá slova a i za ty lichotky, které jsem si poslechna. Rozhodně eh, ten jednotný bankovní dohled se už prosazuje a mý kolegové, kteří se jim zabývají, těmto rovněž předám. Ptáte se na nutnost konsolidace. Tady jsem přesvědčena, že bychom se měli vyvíjet tak, abychom vždy měli na paměti, že chceme dospět k jednotnému bankovnímu prostoru, nazvala bych to. Přitom ale začínáme s bankami, které jsou poměrně malé. A ta konsolidace proto nemůže nasnat ze dne na den. Jsou tam různé důvody, ještě kromě toho zmíněného, totiž schopnost pustit se i do rizikových kroků, a to i přeshraničně. Tam rozhodně se to bankám už nezdá tak atraktivní. Naše banky se, jednoduše řečeno, staly opatrnějšími. A druhý aspekt spočívá v tom, že z důvodu krize a i po krizi máme už to oplocování v zájmu ochrany spotřebitele, tedy oddělení investiční části od čistě bankovních eh, služeb spotřebitelům a to má vliv na obecnou situaci. Pak fragmentarizace z pohledu směrnic. Jak všichni víme, každý členský stát si tu směrnici může provést svým vlastním způsobem, takže máme 19 různých způsobů prosazování téhož a tady by bylo prospěšnější, kdyby Evropa mohla spíše hovořit jedním hlasem a to ani už nezmiňuji, že se chceme pohybovat eh, ve stejném prostoru. Navíc nám schází ten třetí pilíř eh, bankovní unie. Pokud eh, nemáme zatím v žádném konkrétním horizontu ani solidaritu ve smyslu sdělení rizika, ani pojištění vkladů, no tak je to těžké. Jakým způsobem pak mají bankovní eh, představenstva, případně guvernéři, eh, se do něčeho pouštět, když každý národní systém jakéhosi pojištění či ochrany rizik už je i tak bedlivě hlídá a snaží se na ně doplácet co nejméně. I na to musíme dát pozor. Ale jinak uvažuji přesně jako vy. Je pravda, že pro konzolidaci toho hovoří hodně. Máme dozor nad mnohými bankami a tam se vlastně neproplatí ani náklady na náš dozor, na náš dohled, protože ta banka vůbec není výdělečná. Takže se nad tím musíme zamyslet. Ale měli by se do toho pustit hlavně bankéři, investoři a trhy. A my přesto musíme zůstat eh, na stráži věci je pravda, že by bylo dobré si nechat vypracovat analýzu a pak přijít s určitými návrhy, jak by mohl nově být systém jak fungování bank, tak i bankovního dohledu nastaven. Zda takový nový podnikatelský model nám nabídne stabilitu a zároveň bude vyhovovat všem je třeba jednak nastavit předstupní podmínky, aby vše fungovalo, aby to bylo stabilní a pak ty též podmínky by měly platit i u národních fúzí, i u přeshraničních fúzí. Děkuji, Pervan Šperes, Paní předsedkyně, děkuji vám za vaše úvodní přispění do, do diskuse. Já vám chci rovněž výslovně poděkovat jménem socialistů a demokratů. Díky vám právě tato instituce jednotného mechanismu dohledu, nesmírně významná instituce, se rozjela. Vy jste začínali od nuly a my jsme vás napětím sledovali. Zda to přežijete a zda se stanete takovým nosným pilířem. No a opravdu se tak stalo. Není to vaše vina, že ten pilíř eh, není ještě silnější. Eh, vy jste mezi námi naposledy. Když předáte mm, žezlo eh, svému nástup, mm, mm, následníkovi, já se tady dovolím zeptat, co byste mu nebo ji poradila na základě svých zkušeností, například i na základě naší spolupráce zde v Evropském parlamentu. Co se týče bankovní unie, tak tam se domnívám, že všem nám je jasné, že se opravdu snížení rizik povedlo snížit. Mnozí sice tvrdí opak, případně tvrdí, že to není dostatečné, to, co se nám povedlo, ale přece jen už jsme nastolili určité nasměrování. A když hovoříme o těch úvěrech v selhání, tak se to projevuje každodenně. Každá banka už nám nyní sděluje, jak intenzivně se zabývá sanací svého portfolia a proto si myslím, že se nedá tvrdit, že by to nebylo správné, čím se zabýváme. Ovšem zároveň si nesmíme nic nalahávat. Nikdy nedospějeme k bodu, kdy by neexistovalo vůbec žádné riziko. Že by prostě riziko obnášelo nulu. Takto bankovní trh nefunguje já si myslím, že se je třeba dopracovat rozumné míry toho rizika a my už jsme téměř na té úrovni a mělo by to ale platit v celé Evropě. Já si myslím, že ani nejde o to, že bychom měli kalkulovat s tím, kdyby došlo k ohrožení jedné země, zda bychom je nechali na holičkách či ne. To nemá cenu, jak víte, v konečném důsledku jsme i Řecku pomohli, ale bylo by lepší se na to připravit dřív a už s předstihem si nadefinovat, za jakých podmínek dané zemi pomůžeme a kdy ta pomoc by měla nastartovat. Proto, když bude už bankovní unie dokončena, tak tam nebudou pochyby a vše bude ještě stabilnější. A nyní z pohledu priorit. Já mám na seznamu ještě pár nesplněných věcí. No a určitě to nemůže ani můj následník ignorovat. Ty záležitosti priority, například eh, zvyšování rentability bank, pak eh, zvyšování úsilí u zacházení se úvěry v selhání, tam nesmíme zůstat na půli cesty, Sice ten program už je téměř u konce, ale právě proto musí pokračovat. Dále jsme se rovněž dělali, um, už, už kujeme plány, jak lépe propracovat i bankovní legislativu. Já už jsem se tím sice intenzivně zabývala, ale ještě jsme nedospěli ke konečným závěrům. A pak se rovněž musíme zabývat i pokračováním celého plánu, totiž prohlubování bankovní unie a i toho oddlužování, protože tady bychom mohli být evropštější. Já jsem to takto prohlásila i na konferenci v Berlíně. Když hovoříme o mechanismu oddlužování, tak tam je jedna evropská věc, kterou vždy musíme mít na paměti. Totiž otázka je v zájmu veřejnosti tu banku úplně zlik, tedy spíše odložit, anebo je v zájmu všech ji úplně zlikvidovat. No a kdysi to bývalo tak, že je 19 různých zákonných systémů a všichni se musí seznámit se všemi. Pak máme 19 různých právních režimů a těch se to může potenciálně všech týkat. A pak se v té věci uvízne v nějakém mrtvém bodě, protože jsou i národní systémy, kde pro určitou věc vůbec žádné kritérium neexistuje. Když se podíváme pak, jak to dopadlo v Lucemburku nebo v Lotyšsku s těmi bankami, tak je to jasné, že i tam se dá dosáhnout pokroku. Děkuji. Děkuji. To je skvělá agenda, na to se zeptáme. A k posledního bodu, poslednímu bodu, k tomu, k tomu se aspoň snažíme přispět, tak abychom um, se vyhnuli té příšerné zkušenosti. To byla opravdu ta konkrétní věc. Eh, kterou se tedy snažíme zlepšit. A taky SSM velmi užitečné, takže to je skvělé, že jsme toho dosáhli. Kolegy z EKR. Nevidím, takže kolega Ramos, Tramosa za Alde. Máte mnuji, vítejte v našem parlamentu. Děkuji za skvělou práci. A teď přejdu do angličtiny. Mám eh, otázku na expozici eh, bank. Tato expozice je velmi vysoká, eh, ať už je jakákoliv situace dané země. Mm. Řekněme, že třeba země má určitou ekonomickou politiku, která by mohla vést k bankovní krizi. Co s tím? E, doporučila byste nějaké omezení expozic? Jak víte, máme hodně kontroverze ohledně Banko Populár. Nyní salahávající nebo eh, pravděpodobně se, eh, se lže, je vlastně termín, který nyní je potřeba přeskoumat. Proběhla výroční konference v eh, říjnu, která hovoří o tom, že tenhle termín nebo ta definice vyvolává velké otazníky. Co si o tom myslíte? Děkuji. Děkuji. Co se týče toho rizika, Ehm, těch ehm, měn, nebo řekněme, je to tedy součást eh, probíhajícího dohledu, supervize, ale co se týče udržitelnosti veřejných dluhů a tedy starostí, které si děláme, je to vlastně téma, které teď se znovu dostává do popředí. Eh, proběhly například zátěžové testy EBA a měli jsme scénář roku 2016. To je tedy nejoperativnější způsob, jak eh, věc řešit. Všeobecně je potřeba to řešit v pilíři 1. EKB poskytla ECB eh, e poskytla tedy jakési vod, jakási vodítka pro reformu pilíře 1, jakákoliv regulační změna. Eh, tam budou nejenom kvantitativní omezení, ale i vlastně cenové eh, vlivy, což by mohlo vést k narušením trhu. A určitě by to mohlo zasáhnout i globální úroveň, protože Tady vlastně zase otázka přechodného období, které by pravděpodobně bylo potřebné. Takže v podstatě jde tady jaksi o vyřešení tedy těch eh, problémů, co se týče eh, jakýchsi těch úvěrových rizik státu a bank. Ehm, Mm, no, o to jsme se také snažili v tom SSM. A eh, hovoříte o přeskumu. Já si myslím, že to je eh, dobré, bylo to dobře popsáno ve směrnici. Jako dohledový orgán jsme se to snažili mm, postavit na základě nějaké metodologie, kterou stanovíme. snažili jsme se stanovit si kritéria pro hodnocení toho, co kdy je tedy pravděpodobné, že něco selže, že dojde nebo že se nebude plná likvidita a solventnost. Protože je jednodušší eh, poznat, kdy tedy došlo ke krizi likvidity. S tímto konceptem jsme tedy spokojeni, i tedy co se týče definice eh, bank, které selhávají nebo eh, je pravděpodobné, že selžou. Děkuji. Sven Giegold, prosím. Paní Noji, za zelené a také jeden, jako jeden ze dvou zpravodajů z doby, kdy se vytvářela SSM, vám chci poděkovat za práci, kterou jste odvedla. Podařilo se vám vybudovat opravdu evropskou instituci mezi našimi institucemi je někdy nevyhnutelná tedy názorová neschoda, ale vy jste vždy byla otevřená diskusím s Evropským parlamentem za zavřenými dveřmi, za otevřenými dveřmi, za to vám děkuji. Na, nyní musím položit těžkou otázku. Když se podíváme na to, jak je těžké to addendum NPL u ECB, e co uděláte pro to, abyste vymáhali tato pravidla i v, e, s ohledem na menší instituce? Tady vlastně nejde pouze o přímo dohledované instituce, nad nimi nemáme žádné pochybnosti, ale jak zajistíte jakési e, spravedlivé prostředí a pak máme Kamek skandál, konsorcium novinářů, vlastně měli jsme tedy řadu bank, které slíbily evropským, eh, evropské veřejnosti, že v budoucnu budou jednat s integritou. I nadále kradly daně, eh, peníze daňových poplatníků a porušovali tedy daňové zákony a pomáhali lidem porušovat daňové zákony. Článek 11 eh, nařízení SSM dává, vám dává právo mm, podniknout evropské vyšetřování. Pokusíte se spustit v rámci tedy vašeho eh, rozhodování. Chcete tedy odstartovat evropské vyšetřování zapojení několika těch přímo dohledovaných bank v tomto skandálu? A myslím, že občané by to od vás očekávali. Děkuji mnohokrát za tato laskavá slova, co se týče toho adenda pro eh, NPL. Ano, máte pravdu. Podobné riziko můžeme s nimi nakládat tedy podobným způsobem. A tady eh, zatím vlastně jde e, k tomu, i co vlastně došlo v této oblasti NPL, tedy těch nesplácených úvěrů a kdo je převezme. Tady jde samozřejmě o e, jakési očekávání, o to, že se podají žádosti příklad, případ od případu e, bankám, nebo vlastně zase implementace případ od případu. To zase bude vycházet z kapacity mm, banky generovat interně kapitál a mít tedy dodatečná Můžeme mít dodatečná ustavení tak, abychom vytvořili očekávání na jednotlivé banky od začátku. to je jakési druhé řešení, které bylo přijato, to znamená banky byly považovány, tedy co se týče jejich kapacity e, pro phasing in. Tam jsou různé skupiny bank, některé to můžou udělat lépe než jiné. A my jsme bankám vysvětlili, co od nich očekáváme a co tedy mají implementovat. To jsou tedy ta očekávání a potom je potřeba udělat follow-up a zjistit, jestli to opravdu probíhá. Takže to addendum, tam řekněme phasing in toho addenda, kdy je tedy potřeba vyčistit eh, rozvahy bank. Já jsem se ale ptal na ty méně významné já jsem odpověděla na ty významné, tak na ty méně významné, ano. Tento projekt máme také, ale bude to implementováno vnitrostátními kompetentními orgány spolu s proporcionalitou, jako ta dřívější opatření a předpokládáme, že asi dojde k nějakým, nějakému spoždění oproti těm významným bude potřeba i tedy těmhle menším eh, bankám dát více času. To addendum je známo příslušným orgánům, oni ví, že to musí používat pro ten flow to je potom druhý nebo třetí krok podle toho, co počítáme za kroky a budou to muset udělat i pro akcie. Všechny NCA, um, tedy eh, vnitrostátní příslušné orgány, jsou si toho vědomy Možná bude tedy komplexní hodnocení těch méně významných bank. Takže i u nich bude tedy přeskoumáno, zda e, implementují to addendum. A e, co se týče z té stávající situace, mandát ECB Eh, neobsahuje pravomoc v oblasti trestního práva a tady hovoříme o eh, trestním právu. Takže proto my aktivně nevyhledáváme eh, porušování nebo nešetříme aktivně porušování trestního práva. My ale podporujeme parlamentní vyšetřování a poskytujeme předutné informace, kterými můžeme disponovat a pokud eh, máme nějaké důvody, eh, nějaké podezření, že došlo k nějakému eh, porušení práva v rámci ESM, tak požádáme vnitrostátní příslušný orgán, aby požádal orgán mm, v souladu s vnitrostátním právem, aby prošetřil takovéto podezření. Takže my toto samozřejmě netolerujeme ale musíme eh, požádat eh, vnitrostátní příslušný orgán, aby eh, požádal státního zástupce, který toto by měl prošetřit. Takže my poskytneme informaci justičnímu orgánu nebo parlamentu nebo komu je třeba. Děkuji. Eh, co se týče pojistky eh, pilíře 1, tak to by platilo v případě těchto malých bank. Ano, to je dobrý začátek a ano, vnitrostátní příslušný orgán by potom odpovídajícím způsobem měl eh, provádět opatření dodatečná podle pilíře 2. Ano, o tom budeme ještě diskutovat. Dimitros Papademolis. Děkuji. Paní Nui, Jménem naší politické frakce a jménem mým bych vám chtěl poděkovat eh, za výbornou eh, spolupráci a za eh, práci, která se vykonovala vykonala pod vaším vedením a děkuji za spolupráci s naším výborem. Za prvé, během minulých eh, let a během vašeho období došlo k velkému snížení rizik v bankovním systému, ale budete se mnou určitě souhlasit v tom, že nedošlo k zásadnímu eh, kroku, pokud jde o sdílení toho eh, rizika. Protože v návrhu komise což bylo částečně podpořeno parlamentem, tak to Eh, nebylo eh, v tomto smyslu pokročeno ku předu. A co byste eh, poradila panu Ediesovi, který bude vaším následovníkem? A když jste hovořila o tom, na co se vás zeptal pan Gigold, eh, pokud jde o trestní právo, že vy se tím nezabýváte, tímto porušováním. Tak když se vrátím k těm největším skandálům v této oblasti, eh, daňoví poplatníci a státy byly okradeny o desítky milionů eur a nevědělo se o tom, mm, inspektoři o tom nevěděli, nedošlo k žádnému dohledu a instituce dobře nezareagovaly. A jak můžeme řešit tuto otázku té černé díry? Nejedná se pouze o poskytování informací jednotlivým výborům v parlamentech, ale je potřeba zavřít eh, tyto eh, nelegální eh, mezery a řešit tyto otázky. A to jsou otázky, na které většinou eh, poukazují oznamovatele. A potom další věc. Existuje řada návrhů, které se týkají eh, zprávy těch takzvaných eh, těch nesplacených úvěrů, tak otázka je, víme, co máme dělat, ale ale víte, co se děje s těmito nesplacenými úvěry v Řecku? Jaký máte na to názor? Ano, co se týče sdílení eh, rizika, tak eh, pravděpodobně na každé schůzi eh, v Evropě, kde jsem, tak tam vždy se říká, že jsme snížili riziko a že jsme dosáhli pokroku a můj pokračovatel určitě řekne, že to je úloha ECB, ale to je rozhodnutí, které musí padnout na politické úrovni. Ale já to není mým úkolem a určitě máte moji podporu. V tomto projektu určitě je to v nejlepším zájmu všech, protože eh, eh, to eh, neznamená, že se Eh, když eh, bude nějaký problém, takže máme volnost volby. Eh, potom, co se týče trestního komexu či další jiné porušování práva, my jsme daňoví eh, kontroloři, to je naše práce. My nejsme eh, vybaveni ani eh, nenajímáme osoby, které se zabývají jinými oblastmi, třeba v roce 91 byly takovéto věci. Takže když my třeba provádíme inspekce na místě a tam dojdeme k podezření, že došlo k nějakému trestnému činu, tak ano, tam se eh, snažíme o to, aby informace byly poskytnuty eh, daňovým zprávám a také úřadům, které se zabývají eh, bojem proti praní špinavých peněz a za mého funkčního období eh, došlo k několika takovýmto případům a zjistili jsme, že v bankách se toto děje a využili se eh, takovéto mechanizmy. Ale v případě skandálu COMEX, tak eh, my jsme potom, my jsme se o tom problému dozvěděli potom a informace, které jsme poskytli prostřednictvím orgánů dohledu národním příslušným orgánům, tak eh, my jsme se eh, o to eh, podělili s vyšetřovacími výbory parlamentu, když jsme o to byli požádáni. A potom ty nesplácené úvěry. Ano, já vím, že se něco takového děje, ale Když jsem o tom hovořila s kolegy v Řecku, tak mi řekli, že se na tom ještě pracuje a že to nemělo uniknout tak rychle, jak to uniklo. Takže zatím neměli dostatek času, aby nás o této otázce informovali. Já to chápu tak, že eh, by měl být systém, který by umožnil bankám, aby eh, svoje nevýkonné Eh, expozice eh, poskytly eh, společnosti, která se zabývá řízením aktiv a takováto společnost by byla financována vládou prostřednictvím různých, tedy prostřednictvím závazků a a tak by se produkovaly nevýkonné expozice i e, finance, které by mohly e, pomoci transakcím za tržních cen. Ale víc o tom nevím. E, je to věc komplikovaná a jsou do toho zapojeny veřejné finance. A v případě, že to, bude týkat i bank, tak potom e, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se tím bude zabývat. Zatím je to velmi předběžné, zatím opravdu se na tom e, pracuje, zatím jsem se nic e, konkrétního nedozvěděla, pouze mám informace z médií nebo z telefonních hovorů s kolegy. To je zatím vše, co vím, nemohu vám poskytnout více informací, ale dozvíme se toho více. Děkuji. Pan Kicos? Děkuji. Pane předsedo, i já bych chtěl poblahopřát eh, paní Nui za její úsilí a za její eh, práci. Mám dva dotazy. Za prvé, eh, dotaz, který se týká italského bankovního systému. Eh, tady eh, tato eh, rivalita či antagonismus mezi Římem a Bruselem bude určitě trvat až do dobu, doby evropských voleb, to je prostě strategie těchto italských politiků a Brusel tedy bude na tento problém reagovat tak či onak. Evropská unie. Italský bankovní systém je dostatečně odolný o, o dola 6, 7, 8 měsíců e, politických e, e, střetů. Nevím, co se stane, tak na to bych chtěl znát váš názor. A potom bych chtěl znát váš názor. Právě jsem četl e, Financial e, Times zase, že skandal Danskill, takže to, to je také skandal Deutsche Bank. Takže co, kde se stala chyba danské a pravděpodobně Deutsche Bank? A co si myslíte, že bychom nyní měli udělat? Eh, co se týče italského bankovního sektoru, ano, zdá se, že eh, existuje určité eh, citlivé eh, vnímání trhů, eh, pokud je o Itálii a ty ratingové agentury začaly posuzovat státní dluhopisy. Zatím se to nerešířilo do jiných eh, jurisdikcí. Eh, nemyslím si, eh, že by to mělo být předmětem obav závažných pro banky, ale samozřejmě nevíme, jak bude vypadat budoucnost. Nevíme, jak dlouho ta diskuze bude probíhat a jaký bude výsledek. Osobně já si myslím, že italské banky vyvinuli opravdu velké úsilí dát do rovnováhy e, svoje e, rozvahy, zlepšit obchodní modely, zlepšit e, svoje kapitálové postavení a proto by bylo velmi smutné, kdyby mm, museli nést důsledky takovéto politické diskuze. Ale jsou to věci, které se dějí, problémy řeckých bank, také byly eh, způsobeny eh, politickými diskuzemi, takže musíme si držet eh, palce a přát si, aby italské banky směřovaly k lepší solventnosti a k lepšímu stavu rozvahy a na této cestě oni už jsou, snaží se a mají dobré výsledky v případě zatěžových testů EBY a nemohu k tomu říci nic eh, dalšího. Potom eh, skupina Danské, tak téměř eh, každý den, když si přečteme noviny, tak jsme svědkem nového vývoje. Dánský orgán dohledu Eh, který má na starosti také boj proti eh, praní špinavých peněz a eh, v ECB nám vysvětlili, v čem je situace a my jsme si plně vědomi, jak citlivá tato situace je a uděláme všechno, co je v našich silách, abychom tuto situaci vyřešili. A asi pravděpodobně čteme stejné noviny včera a dnes Eh, já nejsem ráda, když v médiích nacházím eh, banky, eh, které jsou součástí SSM, ale bohužel se to děje. Ano, ale je to fakt. Ale faktem je, že se nejedná o tolik bank, které by poskytovaly takovéto odpovídající bankovní služby. Eh, v několika zemích, eh, je ve Skandinavii, máte americké banky a potom eh, Deutsche Bank. Samozřejmě problém je, když jste jedním z těch bankéřů a je těžké, abyste byli úplně mimo. Takže důležité je, aby tyto škody byly co nejmenší. Dobře, držíme palce. Ano, byla by škoda, kdyby tato práce přišla na zmar, kdyby něco, co už se rozjelo, bylo posléze vynulováno nezodpovědnými politickými kroky. Kostas Mavridis, děkuji. Paní Nui, asi budete potřebovat sluchátka pokud se tedy v mezidobí nenaučíte řecky. Nefrancouzům ty cizí jazyky až tak moc nejdou. Rád bych vám poděkovat za skvělou práci, kterou se dosud vykonala a popřát eh, vám vše dobré do budoucna. Jelikož se jedná o vaše poslední slyšení zde, já už se nebudu věnovat tématu EDIS, protože vy už jste se k tomu vyjádřila v podstatě. Spíše sdílím názor, že je třeba opravdu se dále věnovat té mutualizaci rizik. Ale chci se soustředit na úvěry v selhání a konkrétně na případ Kypru. Od naší poslední schůzky či posledního zasedání, tak eh, znovu zavřela své dveře další kyperská banka. ono se to ani neobjelo ve zprávách. Je to družstevní banka, o níž vy určitě víte. A tam právě bylo to přetížení těmi nesplacenými úvěry. A já mám tři otázky. Informovala jste ministerstvo financí o problémech, které tato banka má, tlačil někdo na ně, byla to spíše neschopnost vedoucích činitelů v té bance, že by někdo tam byl víceméně pouze politickým činitelem a nebyl schopen se věnovat řešení této situace. Úvěry eh, či hm, úroky u těch úvěrů, které jsou spláceny, tak by se měly bankám vyplácet. Tak jsem si to přinejmenším při... představoval. A pak ty nesplacené úfery byly přeprodány, a tady hovořím o kauze Altamira, bez jakéhokoliv výběrového řízení a to byla úplná katastrofa a pak ještě poslední otázka, která na to, co jsem zde popsal, navazuje. My všichni jsme přesvědčeni, že pokud tedy se to řeší celoevropsky, tak ten mechanismus dohledu by měl buď implicitně nebo explicitně tlačit, vyvíjet tlak na všechny aktéry, aby se chovali správně. A zatím já neustále vidím případy, ať už špatného nebo zavádějícího výkladu těch pravidel a úniky, různé úniky bank, jak se tomu snaží eh, vyhnout tomu prosazování. Ano, máte pravdu, že na Kypru došlo nejdříve k fúzi a pak eh, jedna banka už přestala existovat. Nebudu tam zacházet do konkrétních podrobností, ale jedná se o banku, která už byla v krizi před tím, než byl nastolen ten mechanismus SSM. Tam už bylo 65% expozice na ty úvěry v selhání a teprve nedávno asi pouze rok před vznikem či před přeji, předtím, než tu odpovědnost převzal SSM, tak ta banka se stala eh, bankou v hledáčku kyperských orgánů. A tam začalo, začal ten postup toho, že by ta banka se na to měla připravit a rovněž, že by měla nabrat příslušné odborníky. Ono to opravdu bylo spíše družstvo, které se pustilo do fůze a pak to bylo z, deva, z 19 až na 80 různých velice složitých eh, kroků. My jsme to probírali s kyperskými orgány No a samozřejmě i s Kyperskou centrální bankou a s ministerstvem financí. Tam musím říci, že všichni na kyperské straně, všichni představitelé všech institucí s námi nesmírně dobře spolupracovali. Ano, chápali, že ta banka potřebuje nikoli pouze kapitál, ale i příslušné znalosti, odborníky, kteří by dokázali učinit ty správné kroky a kteří by věděli, jak na to. V tomto kontextu právě banka se pustila v září loňského roku do privatizace a doufala, že nový vlastník jí dá k dispozici jak kapitál, tak i příslušné odborné zázemí. Bohužel však situace v oblasti likvidity už byla tak špatná, že spíše se do konce loňského roku zhoršila a to natolik, že to vzbuzovalo opravdu vážné obavy. Všude se to objevilo v kyperských médiích, zejména ještě v době voleb. Myslím, že to byly prezidentské volby tehdy. a přetřásalo se to. No a jak to dopadlo? Na konci té privatizace se ukázalo, že nejlepším kandidátem tam byla banka Helenik a Já tedy se domnívám, že banka Helenik byla věrohodná a předložila věrohodnou nabídku a měla i dostačující kapacity. Nyní jsme v situaci, kdy opravdu ta fúze už proběhla. Ta družstevní banka a její bankovní licence, to vypadá teď tak z pohledu té licence, že tam máme tu nadřazenou banku a tu filiálu a vše má pod dohledem Národní kyperská banka. No, nevím, zda to nazvat nejlepším řešením anebo nejméně špatným. Ono tam se zdálo, že asi dojde k odchodu z trhu, aniž by došlo k nákaze. No a navíc nám dochází ke konsolidaci bankovního odvětví a včetně zlepšení aktiv. Tam už sice řízení aktiv, všechny tyto firmy nespadají do bankovního odvětví a po převzetí ze strany banky Hellenic máme solidní základ pro dobrou budoucnost a pro ziskovost. Další dobrý výstup je, že došlo k prověrce té spolupráce a ta dopadla dobře. Všichni spolupracovali výborně. ECB, Evropská komise, kyperské orgány, které byly monitorovány DG mm, pro hospodářskou soutěž. No a Kyperská centrální banka a ministerstva financí. Rovněž eh, i ten eh, orgán pro řešení problému bank, i když nebyl přímým aktérem, byl průběžně informován, protože šlo o to, že musel být notifikován o podmínkách té privatizace. Vy už jste říká předseda, využil 9 minut co už je hodně. Já jsem navíc se přece na paní Nui obrátil o komentář v oblasti těch neferových ilegálních podmínek, jichž zneužívají kyperské banky. Jo, já přesně z ní odpovědi nevím, co máte na mysli. Pokud se na Kypru děje něco ilegálního, tak musíte o tom uvědomit kyperské orgány. My o tom nevíme. Děkuji, Danuta Hubner. Děkuji. Paní Nui, já rovněž jsem vaší faninkou a obdivovatelkou. Myslím si, že opravdu jste nastolila zcela zásadní reformu v té situaci po krizi. Tedy rozhodně chválím, co už se podařilo. Nyní otázka ani ne na faktické záležitosti, spíš na váš názor či úsudek. Jedna věc, kterou jsme se zatím nezabývali, se týká auditu těch ústavů pro dozor v Evropské unii. Možná jste si všimla, že před několika týdny Evropský výbor předsedů auditních orgánů, ať už celoevropské úrovně nebo národních, prezentovali komuniké a tam žádná novinka se objevilo varování týkající se eh, těch auditních mezer. Právě tím, že vznikl SSM, tak oni tvrdí, že mnoho těch úkonů dohledu bylo přesunuto do oblasti SSM, ale zároveň Evropský účetní dvůr a účetní orgány a mandáty národních auditních orgánů vůči národním bankám zřejmě vidí, že to ještě nehraje, že tam ještě je nesoulad. A nyní moje otázka na vás. Když se na všechno podíváte z vlastního úhlu pohledu, jak vy to vidíte? je tam opravdu určitá mezera, která není pokryta žádným typem dohledu a pokud ano, tak jak by se to mělo vyřešit a zda by právě národní či evropské auditní ústavy měly nějakým způsobem mít změněné pravomoci, aby se to vyřešilo. Druhá moje otázka. Ta se týká něčeho, čím se už nějakým, nějakou dobu zabýváme a bude se o tom jednat v trialogu, totiž eh, změna nařízení o EMIR. A tam se díváme na to z pohledu, jak jsme vyřešili. Vaš, váš ústav totiž, zda ESMA bude přicházet s návrhy, které pak budou schváleny, anebo zda na to půjdeme postupem schválení rozhodnutí Rady pro dohled. Takže moje otázka. Ten mechanismus, který funguje v rámci SSM, vyhovuje vám? Zdá se vám, že ty výsledky jsou dobré, nebo by se tam měly určité věci zlepšit? Děkuji za vaše dvě otázky. K té první. Mandát účetního dvora v unijních zemích a zda tam nevznikají určité mezery v krytí, dohledovém krytí. My právě zatím jsme vyšetřovali, jak to vypadá u ECB a výsledkem toho šetření je, že mandáty i těch národních eh, auditních orgánů či orgánů dohledu se zásadním způsobem liší mezi členskými státy. Například způsobilost státních eh, auditorů podrobit dohledu určitou banku či zkoumat ve většině členských států vůbec neexistuje. Ve většině členských států státní auditor audituje pouze řízení či um, zacházení se státními penězi, s těmi financemi, které ta instituce obdrží od státu. Pak, když hovoříme o NCA a národním protějšku, Evropské účetního dvora, tak je tam sice možnost, ale nikoli povinnost autorizovat zpřístupnění informací od těch národních kontrolních orgánů účetnímu dvoru, ale není to povinnost. A to je pouze konstatování z mé strany. naše spolupráce s účetním dvorem. My poskytujeme účetnímu dvoru všechny informace, které jsou nutné, abychom mohli řádně kontrolovat řízení ECB. Z toho, co vím, tak je to něco zcela jedno, znak, jakoby neopakovatelného, jinak to tak nefunguje nikde. A tedy pokud EKAR nedostává všechny záležitosti, které jsou spojeny s vlastním mandátem, tak by si musel stěžovat, a nevím, za to dělají. Všichni se prostě drží smluv. Emir 2. Ano, je správné, že v kontextu Brexitu včasné přijetí Emiru 2 a konkrétně poznacího návrhu článku 22 před Brexitem zajistí, že nové orgány dostanou do rukou ty správné nástroje, aby se mohly zabývat mm, těmi CCP, které mají své sídlo ve Spojeném království a u nich by mohly být určité požadavky na dohled. Tedy eh, ta non-objection procedure, ten postup vznášení či nevznášení námitek. Já upřímně řečeno vlastně nevím, jak to funguje v jiných eh, ústavech, v jiných případech. Takže obecně mohu říci ano, ale zároveň to není žádná záruka, že je to nejlepší možný postup. Děkuji, Pervánš Perez. Paní Nui. Zatím jsme o Brexitu vůbec ani nehovořili. Ono, ano, není to naše hlavní téma, nicméně stojíme před rozvodem. Nemáte obavy? Zmínila jste se, že bankovní odvětví je nyní odolnější, že vše běží lépe. Nicméně část tohoto bankovního odvětví, totiž stínové banky, ty nám nějak eh, zmizely z hledáčku. Co s nimi? A pak další otázka. Hovoříte, že je třeba ještě rozebírat ziskovost bank a vždy ji brát v úvahu. Ono se hovořilo o návrhu, my jsme někteří z nás se tím i zabývali, ale jak se s tím dá něco dělat z pohledu Evropské bankovní architektury konkrétně? Myslíte si, že bychom se měli zaměřit na jeden konkrétní model nebo spíše na několik modelů a pokud ano, tak na jaké? pak aféra Banco Popular. Tam jsme mohli konstatovat jednu věc, že když se konstatuje, že banka už nemá likviditu, tak vaše rozhodnutí a pak rozhodnutí jiných, možná i tam rovněž lze cokoliv hodně sladit a pozvednout tu úroveň. Stínové bankovnictví. Ano, samozřejmě máme obavy. Ono to jsou takové ty polobankovní aktivity, to, co se odehrává bokem. A to může nakazit i tu zdravou sféru. Zatím se hovoří o pokusech zabývat se stínovým bankovnictvím. Je to určitě politování hodné. Nedávno jsem slyšela prohlášení například místo předsedy ECB a to se týkalo právě obav v souvislosti s fondy, s určitými úkoly či úlohou určitých fondů. No, já se dokážu vžít do jeho situace. On je zodpovědný za finanční stabilitu, za monetární politiku, za SSM a já se do toho chci začíst a podívat se na to, jak si s tím různé orgány a guverné ECB chce poradit. Pak PSR. Co to znamená? To je eh, ten přehled bankovních struktur a návrh na reformu. Já jsem přesvědčena, velká, nez, velký takový evropský problém, o něm se v Evropě nedoho, nehovoří, totiž obchodování, to vyhrazené, to proprietary trading. Ano, proč ne? Máme tradiční komerční bankovnictví na straně jedné, pak máme eh, to obchodování s vlastními produkty a prodej vlastních produktů na straně druhé. Evropě ale, kde ekonomika žije hlavně z toho, eh, co se děje ve velkých bankách, až 70 těch peněz na trhu pochází právě z těch velkých bank. Proto je velice složité, pokud ne nemožné, něco s tím udělat, pokud bychom zkusili podrobit obchodování vlastními produkty na eh, podrobili tedy tržním pravidlům, tak bychom narušili celý, celé to obchodování a naopak by to rovněž bylo těžké. Já vím, že ve Francii ty pokusy proběhly a pak se ukázalo, že těch negativ tam bylo více než těch pozitiv. I Francie, i Německo rez, reformovali trh. Tam je třeba dosáhnout určité úrovně toho obchodování vlastními eh, produkty, aby se to muselo oddělit a pak najednou je ten market making na druhé straně. Tedy pokud by to prostředí bylo jiné, tak by to možná v ideálním případě bylo dobré, ale v současné době si nejsem jistá, že je to vůbec možné, když máte jednu centrální banku a pak máte ty menší banky. Zda tedy opravdu je možné to oddělit. A pak rizikový kapitál bank, u těch složitých eh, obchodů, tam už se to riziko významným způsobem snížilo. Sice jsou ještě banky, u kterých eh, určité nebezpečí existuje, ale mnohé z nich eh, už se odrazily od dna. Ono ten apetit na ty složité rizikové operace, ten se vrátí, zejména když se celý trh uklidní v současné době. To je jinak. I view, uh, it's the best possible. já eh, si myslím, že tady to je opravdu eh, ideální. Nevím, co by se tam dalo zlepšit. Vysvětlím. Běžte za Elke König a my jsme člen, pozorovatel, ale máme tedy kředlo, křeslo na mm, SMB. Ehm, ona ale nemá křeslo v SSL a ehm, zajistěte, aby měla přístup ke všemu. SLB no, možná někdy požádá o něco, co nemůžeme poskytnout, protože to nemůžeme udělat, nebo to je třeba když eh, banky začnou oslabovat a my bychom hned eh, začali vlastně se do toho, řekněme, montovat. A tam vidíte určitě to riziko, nebo ten problém, ono by to bylo jednodušší udělat to všechno takto předstihu, ale neděláme to, protože by to bylo extrémně rizikové, bylo by to poškozující pro tu banku, jenom proto, že má nějakou slabinu, takže hned začínáme navrhovat rozhodnutí o možnosti, že selže a rozesílat takové rozhodnutí. Jinak většinou jsme to eh, tedy mm, Elke Koenig eh, poskytli předem. Přeskoumali jsme ty stanovy, Tady, eh, memorandum o porozumění a my víme, že jakmile je něco velmi důležité, tak si uvědomujeme, že není možné, aby došlo k chybám, aby eh, tam se prohlubovaly nějaké slabiny. Všichni potřebují taky adekvátní informace pro to, aby mohli rozhodnout. Pokud tedy neposkytnete Elke um, pozici na eh, předsednictvo SSM, tak nevím. Jaké další možnosti bychom měli? Danuta Hybner, prosím. Možná si pamatujete, že se hodně hovořilo o eh, diskreci národních obcích a um, Víme také, že jsou rozdíly mezi členskými státy, jak implementují, jak ehm, transponují v různých oblastech a e, vnitrostátní dohlížitelé e, to také dělají e, odlišně. Takže ehm, Tady vlastně jde jaksi o vnitrostátní možnosti a případy vlastního uvážení. A jaká doporučení byste tedy poskytla těm, kteří vás budou následovat v budoucích letech? Co můžeme udělat proto, abychom minimalizovali eh, ty rozdílné přístupy, tu divergenci. Vy jste taky hovořila o fragmentaci v Evropě a co by tedy bylo možné udělat, abychom minimalizovali tyto rizika, ty, tyto problémy? My jsme tedy harmonizovali implementaci v SSM. Mně tedy opravdu šlo o spravedlivé podmínky pro všechny, mm, pro SSM my chceme mít například ten systém záruky vkladů, harmonizovali jsme všechno, kromě jedné věci. To je tedy kompromis e, o přístupu k pojišťovnám. To je v rukou vnitrostátních zákonodárců, takže má rada by byla, pokud ji přijmete, Dejte to vnitrostátním eh, příslušným orgánům, to znamená dohledovým orgánům, takže SSM pro 19 zemí. A potom bychom měli jeden způsob, jak využívat tyhle ty vnitrostátní ehm, možnosti. Já nevím, jaký ten jednotný přístup bude, musela bych přijmout cokoliv mi členové tedy navrhnou, ale jednoduchý způsob, jak dát vnitrostátním eh, kompetentním orgánům implementaci těchto možností, eh, spíše než vnitrostátním zákonodacům, už to by udělalo hodně. Potom máme různé výjimky, výjimky, které poskytujeme, nebo máme možnost poskytnout. NCA v SSM, pro intraskupinovou likviditu bank. Používá se to méně, protože to vlastně je jenom taková kapka vody. Eh, protože máme vysoké, eh, vysoké expoziční limity a to zase určují vnitrostátní legislátoři, takže pokud tu skupina chce poskytnout eh, podporu likvidity intra-SSM ve skupině nebo ve skupinám a eh, potom na ně dopadne eh, velká expozice, tak daleko nedojdeme. Přeshraničná, přeshraniční solventnost neexistuje. Navrhla to komise, ale potom to dál nešlo. Ale tedy velké expozice a likvidita to bude dobře, pokud chceme nějakou přeshraniční konsolidaci, tak to je něco, co určitě je potřeba. Vynechala jsem něco? Mm, děkuji mnohokrát. Já položím poslední otázku, využiji příležitosti. Je zde mezi námi váš eh, možný nástupce, eh, který už čeká na své slyšení. A pokud máte tedy ještě nějaká dodatečná eh, doporučení svému nástupci, tak eh, máte prostor jak tedy řídit takto náročnou mašinérii, jako je SSM. Vy jste taky řekla něco, s čím naprosto souhlasím. Tady jde eh, o ty trhy ehm, s měnovými eh, dluhy. To je určitě něco, co je velmi důležité pro Itálii. Otázka spreadu eh, velmi důležitá pro Itálii. Takže my všichni si tak trochu držíme palce, není to něco, co je asi úplně na spadnutí i díky velmi dobré práci, kterou jste odvedla vy. Co se týče snižování rizik, eh, požadavků pro eh, kapitalizaci bank a podobně. Děkuji. Tak co bych poradila nástupci? Ano, určitě implementovat nejlepší dohledové praktiky zpátky k SRB, spolupracovat se všemi evropskými institucemi. Velmi důležité. EBA, SRB, komise, jako kdybychom byli takové sesterské instituce, snažíme se eh, pracovat dobře pro Evropu. Pro evropské taky ideály. Mm. E, taky někde ten dohledový dialog ener, en, je potřeba trošku, ener, aby byl energetický, aby a e, taky vám doporučuji, abyste se staral o své zdraví, o svou životosprávu, protože to je opravdu e, těžká práce. Co se týče italských bank, jsem ráda, že italské banky dělají maximum pro zlepšení své situace. Zatím jsme neměli žádné negativní eh, dopady, ani nějaké spillover efekty, tak doufejme, že to tak zůstane. Mnohokrát děkuji. Mm, všechny skupiny, všichni řečníci vám gratulovali. Já si myslím, že vám můžeme zatleskat za odvedenou práci. Si velice vážíme tedy vaší práce. Vy jste v podstatě vstoupila do eh, dějin, protože vybudování SSM je úžasná práce a to, že to tedy funguje efektivně, tak to určitě se dostane do eh, učebnic eh, dějepisu. To, co jste udělala, to, čemu jste mm, přispěla, také se svým vynikajícím týmem, za to vám opravdu musíme poděkovat. Spolupráce s Evropským parlamentem byla z vaší strany taky vždy velmi dobrá, efektivní a diskuse byly konstruktivní i v případech eh, názorových neschod. Takže to je opravdu, eh, vlastně dala jste dobrý příklad eh, a Věřím, že, to, že tak to eh, bude v tom následovat i váš následovník ve stejném duchu. Děkuji mnohokrát, děkuji. Laskavá slova předám také svému týmu eh, Frankfurtu. Děkuji, uděláme si dvouminutovou přestávku a pak budeme pokračovat.

Dobrá, začneme tento bod, což je veřejné slyšení s navrženým kandidátem na pozici předsedy dozorčí rady ECB, který se stane následovníkem tedy paní Henujové. Je mezi námi pan Andrea Enria, 7. listopadu eh, správní rada ECB po vyslechnutí z eh, dozorčí rady navrhla tedy pana Enriu jako následovníka paní Nují eh, od 1. ledna 2019 na období pěti let. Já vítám pana Enriu, který v tuto chvíli je předsedou Evropské banko, Evropského bankovního orgánu. Podle nařízení SSM rada jmenuje předsedu dozorčí rady EKB ze seznamu osob, které tedy mají um, už uh, uznávanou kariéru a zkušenosti v bankovních a finančních věcech. Vychází to z otevřeného výběrového řízení na žádost podanou ECB a po schválení Evropským parlamentem. Takže nás čeká hlasování v parlamentu a tady vlastně se zdůrazňuje taky e, o zodpovědnost e, role předsedy dozorčí rady. Děkuji panu Enriovi a všem e, kandidátům na tom shortlistu, na tom zúženém seznamu kteří eh, byli velmi vstřícní. A nyní má slovo pan Enria pro úvodní projev. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěl poděkovat radě guvernéru ECB a všem, kteří eh, byli eh, součástí výběrového řízení a že mě eh, vybrali pro tuto funkci předsedy dozorčí rady. Vím, že mezi kandidáty byli velmi zkušení, respektovaní kolegové. Jsem velmi rád, že jsem byl vybrán. Co se týče eh, hlavních priorit pro příštích pěti let, eh, eh, zaprvé do, dokončit vyčištění bankovních rozvah. Jedná se o vyvíjení tlaku na jednotlivé banky, tak aby se zlepšila jejich kapacita, také co se týče zděděných rizik z minula. Potom další priorita je integrace integrace bankovního sektoru. Od začátku eh, krize eh, bankovní eh, sektor spíše než štítem pro šoky, tak tyto šoky ještě posílil. ECB e bude provádět dohled tak, aby se prováděl účinně a konzistentně ve všech členských státech. Eh, samozřejmě důležité, aby všichni političtí činitelé se eh, zapojili do tohoto eh, systému. Tyto dvě priority, tedy vyčištění rozvah a ta druhá priorita, ty jsou zcela klíčové pro bankovní unii, ale je to také existenční výzva pro tento projekt. Jsem přesvědčen, že bankovní unie nepřežije, pokud nás zasáhne Eh, další krize a pokud jsme eh, nevyřešili to negativní dědictví z minulosti. Třetí eh, priorita je otázka relevance rizikových fondů. Co se týče otázky legislativy tržních rizik, tak toto ještě nestouplo v platnost. Je důležité taky, aby Eh, se vyřešila otázka to, že investoři nevnímají eh, vždy eh, pozitivně ehm, investice v Evropské unii. A závěrem budeme pracovat na zprávě rizik a na kultuře řízení rizik. Je potřeba, abychom měli dostatečně silné záruky a tak, aby kultura integrity umožnila Eh, eh, rozvoj bankovního sektoru a je potřeba, abychom prováděli obezřetnostní dohled a tak, abychom řešili otázky tak jako praní eh, skandály související s praním špinavých peněz. I když na začátku se tento dohled může vnímat jako intruzivní, je potřeba, aby tento dohled byl konsolidován. Jsem přesvědčen, že se musíme soustředit na transparentnost a na předvídatelnost Eh, opatření dohledu. Eh, myslím si, že na základě mých zkušeností v Evropském orgánu pro bankovnictví je důležité, abychom eh, měli rovnováhu mezi demokratickou odpovědností a mezi důvěrným charakterem určitých informací a e, vůči e, podnikům myslíme si, že je potřeba e, nalézt rovnováhu a abychom zabránili nějakým mechanizovaným přístupům. A je důležité, aby byl jasnější systém pro banky a systémy pobídek je eh, důležité, aby otázka eh, eh, ztrát se řešila ze strany soukromých investorů. A tato otázka musí být mnohem transparentnější, pokud jde o požadavky dohledu. Vím, že je to kontroverzní v rámci komunity dohledu, ale je důležité, aby existovaly rezervy, které budou pozitivní pro trus. Co se týče veřejnosti, Eh, co se týče eh, Mezinárodního měnového eh, fondu a programu EFSAP, tak je důležité, aby je byla jasně stanovená rizika a že samozřejmě Evropská centrální banka nemá za cíl politiku nulového selhání a že se nejedná o selhání dohledu. Co se týče mého projektu, já jsem se, eh, já už 20 let eh, pracuji v této oblasti dohledu, když jsem vstoupil do ECB a jsem byl také součástí Evropského orgánu pro bankovnictví. Díky této zkušenosti si myslím, že jsem znám svou eh, reputací nezávislosti vůči všem stranám. Eh, také eh, pracuji velmi otevřeně a snažím se, aby existoval eh, dialog s jednotlivými zúčastněnými stranami a myslím si, že důležité, abychom také přebírali odpovědnosti v obtížných dobách. A i když ne vždy v mé organizaci byla tato povinnost jasná. My, e, já se považuji za e, evropského úředníka, který evropský zájem klade nade vše. Tyto e, hodnoty mě povedou při mé práci v rámci jednotného mechanismu dohledu a doufám, že navážu na eh, úspěchy eh, paní eh, Nui pod jejím vedením. Pod jejímž vedením jsem měl tu čest pracovat a určitě nebude jednoduché její místo nahradit. Samozřejmě instituce závisí na lidech, kteří v nich pracují a já jsem svědkem výborné etiky pracovníků těchto orgánů Eh, dohledu ECB a vím, že by to, by to nebylo možné bez eh, nasazení také národních eh, příslušných úřadů, ať už se jedná o orgány dohledu či o instituce. A je důležité, abychom pokračovali v tomto skutečně evropském prostředí. Děkuji. Ano, my jsme vám dali pouze pět minut. A začneme s otázkami a s eh, odpověďmi. A Danita Hybner je jako první. Dobrý den, eh, Andreo. Eh, já bych se chtěla zeptat na ten státní dluh a chtěla bych vědět, jak se díváte na změny na na změny eh, eh, legislativy, co se eh, týče státního dluhu, jaké jsou přínosy, jaké jsou náklady. A myslíte si, že by se to mělo dít na evropské úrovni, nebo že by měla existovat nějaká mezinárodní koordinace pro tyto změny, anebo zda by to mělo být na úrovni ECB? E A potom, co se týče bezpečných aktiv v Evropě, tak myslíte si, Eh, že Evropská unie by měla toto nějak mírnit a eh, potom, co se týče cených eh, papírů, pokud je o státní dluhopisy, tak myslíte si, že by to mělo být evropské aktivum nebo by to mělo být v nějakém jiném kontextu? Děkuji vám za tento dotaz. Já jsem se už k tomu eh, několikrát eh, eh, vyjádřil. Já jsem společně s Farkašem k tomu vydal dokument. A na základě mé zkušenosti, když jsem řešil otázku státního dluhu od prvního zátěžového testu v roce 2011, takže co je nejdůležitější, je transparentnost. Na začátku tam ani Eh, neexistovalo pochopení této situace ze strany banky. Toto bylo vyřešeno před několika týdny eh, tak jak se to děje každý rok, tak byla zveřejněna eh, zpráva o expozicích bank a to je velmi důležité pro trh. A potom další věc, prostřednictvím Eh, mm, eh, zjištění poměra, tak jsme zjistili, že tam je velká rezerva bank a eh, jsou to tedy jako a pokud tyto holdingy musí pracovat jako rezervy pro likviditu pod stresem, tak potom je potřeba toto moci Eh, učinit rychle eh, na trhu a musí to být eh, tedy umožněno, učiněno na trhu. A je důležité, abychom měli dobrou disciplínu a toho jsme v minulosti svědky nebyli. A další věc, která je velmi relevantní, tak to je soustředění. Zjistili jsme, že existuje vysoký stupeň koncentrace těchto holdingů a my jsme zjistili, že jsou eh, banky, které jsou eh, takto koncentrovány v rámci státního dluhu a tím pádem, když se tržní eh, ceny změní, tak to může mít velký dopad na jejich kapitál. Náš návrh spočíval v tom, že jsme zohlednili malé kapitálové poplatky, co se týče těch požadavků na e, poměr e, likvidity, na ty požadavky na likviditu a e, potom ty poplatky by se zvyšovaly podle koncentrace. Takže ty banky, které mají vysokou koncentraci, tak by musely poskytnout tedy větší kapitál. Ale to není věc dohledu, to je věc regulace je k tomu potřeba mít eh, diskuzi a je důležité, aby se tato diskuze vedla na globální úrovni, tak aby eh, existovaly rovné podmínky pro všechny a bazilejský výbor zde už odvedl velký kus práce, ale Eh, také co se eh, týče eh, státních obligací a cených papírů, tak vy jste přišli s návrhem a já plně s tímto návrhem souhlasím. Jedná se o bezpečná aktiva a pokud chcete mm, ten, to dobré řešení otázky státního dluhu, tak je důležité tento váš názor zhlednit, protože názor rady byl zatím velmi negativní. Perváš Perez. Dobrý den, vážený pane kandidáte. Před několika dny jste se vyjádřil k hlasování o, stres, o zátěžových zkouškách a i u těch dohledových aktivit. Vy už máte k dispozici určité zkušenosti na základě dosavadních postů. No a to bude určitě velice relevantní, to, co jste získal, eh, když jste byl u ESA, případně v Evropské centrální bance. Když jde o způsobilost posuzování zátěžových zkoušek, u Evropské centrální banky, jak nahlížíte na eh, rozdíly při posuzování a SSM. Myslíte se, že se váš názor bude líšit od vaší předchůdkyně? Ta se zrovna vyjádřila, že Evropská centrální banka sama brzy přijde se stanoviskem. A pak, když máme mít ten výbor a tu celou síť těch činitelů k praní špinavých peněz, jak se vám líbí tento nápad? A pak plánování harmonogramu, kdy se Evropská centrální banka má vyjádřit k výstupech, kdy jste ochoten se k tomu vyjádřit a kdy by bylo příliš pozdě už, podle vás. Já vám děkuji u těch zátěžových zkoušek a dohledových aktivit. V první řadě musím říci, že je pochopitelné, že ty vztahy prošly určitými dětskými nemocemi, protože Tady ECB odpovídala za nějaký dohled, potom náš orgán rovněž, takže než se to sladilo, muselo uběhnout trochu času. Ale musím říct, v posledních dvou kolech, když to probíhalo, tak jsme dokázali najít dobrý způsob, jak na to, jak spolupracovat. A ta spolupráce byla dobrá. Nicméně, jak už jsem zdůraznil, právě v tom vyjádření, na něž jste navázela, je, že máme systém, který funguje. Díky němuž už máme určité výsledky, ale je přece jen trochu kostrbatý a v podstatě nikdo ho nevidí, co by ideální. Já jsem včera slyšel na konferenci takovou zmínku o tom, že pro ECB je to takový těžkopádný systém a ty výsledky nejsou úměrné té námaze. Máme dvě tranše v současné době. Na jedné straně je to EBA, která se má soustředit na komparabilitu a ty zveřejněné výsledky. A pak máte posuzení dohlížiteli a v některých zemích se ty výsledky zveřejňují, v jiných nikoliv. Ty návrhy na stole se nyní pokouší o to, aby výsledky dohledu byly užitečnější pro dohlížitele, pro ty orgány a ta systémová část zase by měla být užitečnější pro všechny, kteří se na tom systému podílejí, případně s ním pracují. Já se budu snažit tu diskusi jakoby moderovat, no a uvidíme, jak to dopadne, když uslyšíme, co si o tom zaměstnanci ECB myslí. A nyní vztahy mezi těmito dvěmi orgány. Jde o to, aby ty testy byly top-down, čili diktovány z hora a pak každá výzva by měla být řešena z pohledu toho, jak na ně reagovat. A pak ta druhá část. My jsme účastní na té skupině pro mm, úvahy, kterou zřídila komise. Cel, v konečném důsledku opravdu budeme potřebovat celoevropský systém, jak potírat praní špinavých peněz. Z toho systému těch um, směrnic opravdu budeme muset přejít k něčemu, co bude unifikované, ale to nelze zavést okamžitě. Nyní tedy v tom mezidobí se snažíme na základě přehledu situace ve všech zemích přijít s jasnými obecnými pravidly, které budou platit na celém společném trhu a rovněž jasnými vodítky pro spolupráci jak orgánů činných v trestním řízení, tak dohlížitelů a zároveň i jasné společné chápání toho, jak by potírání praní špinavých peněz mělo být součástí obezřetnostního vyhodnocování situace. Děkuji. Ramon Tremoza přišel právě včas. Ano, děkuji. Děkuji, že jste mezi námi, pane Andrea. Budeme rozhodovat o vašem jmenování, ale je to víceméně hotová věc, takže už vám přeji mnoho zdaru v nejbližších letech pouze dvě otázky. První, ta se týká kauzy Banco Popular. Ono už se to stalo před rokem a půl, takže se můžeme ptát, nakolik jste se z té krize poučili. Nyní, když tedy ECB už by měla rovněž být tím celoevropským finančním dohlížitelem, co by se dalo udělat lépe? Spíš ani ne z pohledu konkrétního rozdělování těch povinností, ale spíš zlepšení způsobu, jak celoevropsky nakládat s takovýmito případy. A moje druhá otázka. To se týká Itálie. Máme nyní tu otázku veřejného schodku, ale zajímavé je, že Itálie je jedinou zemí, která v posledních 19 eh, letech dosahovala eh, přebytku, primárního rozpočtového přebytku. Tam je nejhorší záležitost eh, obsluha té zadluženosti a ty vysoké úroky. Je tam nějaká vůbec možnost refinancovat italský veřejný dluh tak, aby ty úroky byly nižší, aby tyto peníze mohly být pak využity na reformy, na investice, na zvyšování výkonnosti a tak dále. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Eh, my ale tady nejmenujeme pana Enriu, co by šéfa ESN. Samozřejmě, pane Enriu, odpovědět můžete. Já začnu poučeními z kauzy Banko Popular. Je jich hodně samozřejmě. A máme štěstí, že se jedná o první případ, kdy jsme použili či využili nové sady nástrojů, které byly nastaveny tou směrnicí o společném řešení problému bank. Vím, že tam panovalo mnoho obav. Zda se takovýto složitý systém dá ukočírovat, kde máme rozhodování, k němuž musí přistoupit mnoho různých orgánů a to v poměrně krátkém čase. Tady tedy musím pochválit jak SSM, tak i SNB, že opravdu se e, vschopili a vše proběhlo v řádu týdnu, čímž se prokázal, že ten systém spolupráce mezi evropskými orgány opravdu funguje. I komise se dobře zhostila svých úkolů tady si myslím, že v podstatě všichni argumentovali v tom smyslu, že jedna věc, která se tam ukázala na té kauze, například té kauzy, je řešení likvidity. Pokud tedy nějakou banku necháte padnout, tak musíte zajistit zdroje likvidity v dni, kdy ta banka se má na trh vrátit. A tam šlo o 17 miliard u těch likvidních potřeb. Eh, první den po té, co ten mechanismus naběhl, tak ten silný kupec, který byl dobrým kandidátem, nebyl schopen si s eh, likviditou takovýchto rozměrů poradit. V USA máte eh, financující linii ministerstva financí, v Spojeném království Bank of England rovněž má tu likvidní rozpočtovou linku, kterou slibuje, že poskytne bankám v této situaci. V rámci EU ještě žádnou obdobu nemáme a je třeba s tím něco udělat. A pak další věc. Máme mnoho bank, které mají strategii a ta spočívá v bail-inu. Tedy vy ty um, dlužníky či věřitele, věřitele bail-inujete přes víkend a potom od pondělka už zase vše běží tak možná by to stálo za to zvážit. A pak, když hovoříme o právní stránce věci, tak finanční odhad. Tam jsme se poučili, že to musí nastat opravdu svižně. Někdy ale banka nemá k dispozici dostatečně kvalitní statistiky či číselné údaje k tomu, abychom to dokázali propočítat hned. Ale na druhé straně ty mechanismy, jak propočítat hodnotu banky, musí vzniknout. Itálie to není přímo moje parketa, ale když hovoříme o e, zvýšení spredu u těch italských státních obligací, tak tam jednak je otázka z toho, toho které jsou na prodej a pak citlivost těch finančních cílů. Máme dohlížitele, dohledové orgány a ti se budou muset soustředit na plány bank a na záměry bank, co se týče financování toho či onoho, tak, aby ten státní dluh byl posouzen správně. Děkuji, Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád zdůraznil jménem zelených, že přes některé neblahé aspekty veřejné diskuse z našeho pohledu Není pochyb o vaší způsobilosti pro to, tuto funkci a stejně tak i z pohledu eh, kvalifikací, z pohledu znalostí, stejně jako u druhého kandidáta a zároveň chci zdůraznit, že já nepochybuji o tom, protože ze svých zkušeností to vidím, že vždy, pokud se k něčemu rozhodnete, tak je to v celoevropském zájmu, že nikdy se neorientujete na stát svého původu. To zde chci, aby zaznělo zcela jasně. A, proto náš výbor takto pozitivně zvážuje vaši roli v rámci tohoto slyšení. A nyní otázky. Uh, Chtěl bych se od vás dozvědět, zda jste ochoten se plně věnovat uplatnění těch vodítek pro potírání eh, špinavých peněz a těch úvěrů v selhání jak u velkých bank, tak ale i u malých bank, aby tam byla rovné podmínky, tedy u těch eh, úvěrů v selhání. Druhá otázka. Když jste byl šéfem EBA, tak jste si stěžoval na to, že jsou dva typy těch zátěžových zkoušek. Jedny veřejné, za které jste odpovídal, a pak vnitrobankovní, které fungovaly v ECB a ta si je organizovala sama. Budete se nyní podílet na těch stresech ECB, tak abyste měli výsledky obou typů těch zátěžových testů abyste mohli posílit ta pravidla a i jejich uplatňování u všech bank? Děkuji. Co se týče vodítek u těch nesplacených půjček z naší strany, my jsme spolupracovali na jejich vypracování. My jsme je i podpořili a hájili jsme je i na půdě tohoto výboru. Já jsem tedy rozhodně tím, kdo chce vidět uplatnění těchto opatření v praxi a využijí všech příležitostí, jak pomoci bankám dopracovat se bezpečné a dobré, zdravé rozvahy. A ono se to týká všech bank. Nemáme systému, že by se pouze u některých bank požadovalo, že si mají sanovat eh, své účty a své hospodaření. Všechny banky by měly být eh, v takové situaci, že by měly být ozdraveny a to co nejdříve. Jak už bylo řečeno, nemůžeme si dovolit další krizi. Další krizi, která by dokonce měla nastat ještě v době, kdy některá banka si ještě neporadila s záležitostmi z minulé krize. Ano, tedy významné i nevýznamné banky, s nimi by se mělo zacházet stejným způsobem. Já nevidím žádný důvod, proč by rychlost přizpůsobení se těm novým požadavkům měla být přizpůsobena velikosti banky či kapitalovým či finančním aspektům dané banky. Program, o němž hovořím, by se měl týkat všech bank bez rozdílu. A nyní zveřejnění výsledků zátěžových zkoušek. Já tady musím hovořit opatrně, protože, jak víte, jsem silným zastáncem opravdu důkladného zveřejňování všech výstupů jakýchkoliv dohledových kroků, včetně výsledků zátěžových testů. Jak víte, ale všechny výbory nejsou téhož názoru a dokonce si našli i spojence mezi sice menší, ale přece jen části i mé zprávy mých kolegů. Ale rozhodně pokud půjde dosáhnout větší transparentnosti, tak se o to vynasnažím. Děkuji, Dimitros Papadomolis. Děkuji, pane předsedo. Pane Enria, v první řadě vás rovněž i já vítám na půdě našeho výboru. Měl jsem příležitost si poslechnout vaši prezentaci na zasedání koordinátoru. To bylo zasedání s vyloučením veřejnosti, ale musím říci, že ten dojem z toho, jak jste prezentoval sebe i vaše úkoly, mě velice přesvědčil. Došel jsem k závěru, že zde máme někoho, kdo bude hájit veřejný zájem. A chci sám vyjádřit politování z toho, jak se objevily určité zprávy v tisku, které snad i spochybňovaly vaši schopnost uh, zabývat se eh, těmito záležitostmi a odkazovali na vaši zemi původu, to rozhodně nepomáhá ani evropskému bankovnímu odvětví, ani myšlence Evropy a evropských institucí. A nyní už tři záležitosti, na něž bych se rád zeptal. Vy máte zkušenost, co by vedoucí předseda Evropského bankovního úřadu EBA máte tedy příslušné zkušenosti. A zde před vámi byla paní Nui a vy se snad stanete jejím nástupcem, pokud hlasování dopadne dobře. Nyní, ať už se jedná o Evropskou centrální banku nebo SSM, to jsou vše zastánci jak EDIS, tedy pojištění vkladu, tak i integrace bank, tak i sdílení rizika obecně. A nyní mě by zajímal váš názor, konkrétní názor. Nejde mě ani o to, jak to je z politického pohledu pravděpodobné či prosaditelné, spíše jak se na to díváte konkrétně vy a zda si dokážete představit, že by ta integrace bankovního odvětví mohla postupovat ku předu rychleji a zda bychom ji mohli stihnout před další krizí, protože jak víme, krize se nám opakují a ono je to téměř takový předvídatelný cyklus. Je tam samozřejmě mnoho záležitostí, ale ve vašem případě, na čem záleží, je jednak kontrola a jednak dohled. Jak například ten skandal Cum Ex jak se to mohlo objevit přes to všechno, co už máme k dispozici. Nebo Panama Papers, jak to, že oznamovatelé nám musí sdělit záležitosti, které neobjeví mnozí zaměstnanci příslušných agentur, kteří jsou, um, to mají za úkol. A pak eh, SSM, tedy jak chcete posílit transparentnost ze strany vedení SSM. To občané čekají. V, v opačném případě už nebudou důvěřovat tomu, co se děje. Děkuji. Začnu Edisem a integrací bank. Už několikrát jsem se eh, pozitivně vyjádřil o eh, eh, projektu EDIS. řeknu k tomu více. Tady jde o použití jedné záruky pro eh, větší počet eh, vkladů. A větší banky, u těch se nebude očekávat, že budou používat EDIS, že tedy nebudou využívat tyhle ty systémy záruky vkladů, Tyto systémy jsou zde zejména pro banky, které nejsou systémově významné. A je tedy zásadně důležité, abychom měli evropskou záruku, protože krize ukázala, že jakékoliv pochybnosti o schopnosti místních systému záruky vkladů vedou k úniku úvěrů, což zase urychlí tu krizi. Takže je to vlastně, má to poměrně nízké náklady a přitom eh, vysoký dopad jako projekt. Je to velmi důležitý projekt i z pohledu bankovní integrace. Všechna ta eh, ring fence eh, opatření, která máme, vlastně se neruší, protože eh, společný systém záruky vkladů vlastně pomůže integraci na trhu, nebo ji určitě zlepší a odemkne eh, soukromé sdílení rizika což je něco, co nám trošku ještě chybí. Proto podporuji projekt IDIS. Tady vlastně hovoříme o snižování rizik, sdílení rizik a tak dále. Všechny úspěšné projekty byly projekty, kde jsme tedy měli nějaké cestovní mapy, ke Comex skandálu, panamským dokumentům a tak dále. máte pravdu, je zavržení hodné, že po všech ustanoveních, které jsme schválili po krizi, stále ještě je spochybňována tedy reputace některých eh, bank i vlastně ty jejich aktivitami. A eh, asi nejdůležitější je vnitřní zpráva, kultura zprávy eh, rizik. Tady určitě můžeme eh, poskytnout přidanou hodnotu, a tak aby byla tedy integrita mm, na všech úrovních bank. Mm, pokud mě schválíte do pozice mm, SSM, FKB, ECB, pardon, musíme zajistit, aby bychom používali všechny obezřetnosti nástroje, nejenom na úrovni nejvyššího vedení, ale i middle managementu a samotných zaměstnanců. Co se týče zveřejňování informací, transparentnosti, SSM, ECB se zavázala vysoké míře transparentnosti v EBA se snažíme vyvinout nejvyšší míru transparentnosti vůči tedy evropským institucím a také evropské veřejnosti. A já se tedy pokusím eh, naplňovat tyto cíle i ve své nové roli, pokud mě do ní potvrdíte. Pilíř 2 je klíčová oblast, kde je dobré tedy mít jasné porozumění, jak, to, jak ten mechanismus funguje. Děkuji mnohokrát. Danuta Hubner, prosím. Mě by zajímal váš pohled na členské země Evropské unie, které nejsou v eurozóně. Měly by se přidat k bankovní unii nebo ne? v roce 2014 Dánská centrální banka vyzvala vlády k něčemu, co by bylo vlastně výhodné pro Dánsko. Ale potom to vláda odložila po volbách až do roku 2019 a nyní eh, ten skandál v Danské bank s praním špinavých peněz jak si znovu vrátil eh, toto téma na stůl. Pak máme dopis, který poslalo Bulharsko ECB v létě a kromě toho ministři financí v červenci oznámili, že tady vlastně je záměr přidat se. Myslíte si, že členství v bankovní unii by mohlo přispět k vyřešení některých problémů, se, s nimiž se eh, bankovní sektor v Evropě potýká? zejména tedy co se týče boje proti braní, praní špinavých peněz, pro dosažení lepšího dohledu v Evropě, pro eh, boj s korupcí. Myslíte si, že by to bylo užitečné, nebo si myslíte, že by to přineslo nové problémy pro eurozónu a eh, vlastně více práce pro vás? Myslíte si, že tam je přidaná hodnota? pokud by tyto země, které nejsou v eurozóně, vstoupily do bankovní unie předtím, než vstoupí do eurozóny? Hmm, děkuji za otázku. Takže za prvé, eh, tady jde o rozhodne, rozhodnutí eh, dané země. Zdá si přeje vstoupit do bankovní unie. Takže určitě je nemůžeme tlačit žádným směrem. Zároveň e, má zkušenost v EBA je taková, že často e, jsem byl e, tedy mm, v různých mediačních procesech mezi různými bankami a orgány s zemí mimo eurozónu, takže určitě by to dalo smysl, ale Myslím si, nebo každopádně já, pokud bych byl jmenován do této role, bych se snažil respektovat takovou rovnováhu, která je potřebná pro společná rozhodnutí a také, jak je to ze zodpovědností za SSM v jiných zemích. Ale samozřejmě je to úplně jiná situace, pokud sedíte u stolu a můžete rozhodovat o bankách, které mají dominantní roli na vašem domácím trhu. Takže já si myslím, že určitě by to přineslo přidanou hodnotu. A tak jako v případě Bulharska eh, už budeme mít nějakou žádost, tak ECB eh, e určitě to podpoří a udělá maximum pro to, aby proběhla eh, tedy dobrá účast v bankovní unii. Jakub von Beinzecker, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Enria. Myslíte si, že strategie řešení o jednotném eh, vstupním místě, kterou, mají, kterou má většina banek, je stále um, smysluplná pro eh, po Brexitu? A co to udělá s transatlantickými vztahy? Druhá otázka. Myslíte si, že bychom více měli používat dohledovou um, expertízu, co se týče tedy eh, těch slabších bank eh, a také jakýchsi nárazníků proti zátěži. Myslíte si, že uplatníte technologii RedTech více, než eh, tedy tomu bylo doposud? Děkuji. Děkuji. Ten model jednotného vstupního místa je model, který požaduje vysokou míru koordinace. I co se týče při přípravě, tak při samotném eh, fungování systému, tak aby to bylo důvěryhodné. V řadě případů tedy takovéto vstupní místo se napojuje na otevřený bankovní bail-in a tím potom ten eh, systém je ještě eh, křehčí, takže to opravdu je potřeba nastavit dokonale a mm, tam by potom mohlo dojít k tomu, že ztráty se rozšíří ve všech směrech. Takže to vyžaduje silná rozhodnutí, eh, co se týče společného ehm, mechanismu řešení sporů. A Brexit, a ty transatlantické vztahy, to asi není největší problém, protože eh, UK se eh, tedy stane třetí zemí s největší pravděpodobností za, za pár měsíců. USA e, e, už teď je třetí zemí samozřejmě a pokud tedy bude nějaký návrh IPU, pokud se to tedy přijme v legislativě, v USA už nyní máte eh, soudní rozhodnutí o zahraničních bankách, takže máte jakýsi mechanismus, kde je tedy možné to řešit, eh, tyto otázky v rámci domácí jurisdikce. Mm, otázka SPEs, tedy těch vstupních bodů, je méně relevantní. Co se týče eh, dohledové diskrece, tak eh, vy jste hovořil o těch proticyklických eh, náraznících, řekněme, to by tady bychom možná měli nějaký přístup ze zhora dolů. A mělo by to být takzvaně one size fits all, ale někdy je možné prostě podívat se na nějaký konkrétní případ, protože možná oni jsou velmi aktivní v nějakém cyklickém eh, trhu, například s rezidenčními hypotékami. Takže uplatňování těchto nárazníků eh, v malých bankách to opravdu tam bude možná vyžadovat eh, nějakou diskreci a Třetí otázka, teď to nemůžu přečíst, red tag, aha. To je zajímavý nástroj. A podívám se do toho, jestli bude možné jeho používání rozšířit. V EBA to využíváme pro otázku tedy schody z eh, požadavky eh, nových zákazníků eh, směrnice o MFL. Mm. Tady jde o verifikaci dokumentů a určitě by se to dalo u efektivněji udělat eh, v prostřednictvím reteku, takže to by bylo dobré a určitě by stálo za to zamyslet se nad tím, jak by bylo možné ji využívat ještě více. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že jsme skončili přesně včas. Máme ještě ale prostor pro Catch the Eye, jestli se někdo hlásí. Eh, pokud tomu tak není, tak vám eh, srdečně děkuji za velmi dobrou výměnu názoru, za velmi dobré slyšení a nyní uzavřeme eh, toto slyšení a přejdeme k hlasování. Takže děkuji mnohokrát. Let's do two minutes suspension just... Dvě minuty si uděláme přestávku, aby se eh, stihly rozdat hlasovací seznamy.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

Dear colleagues. Vážení kolegové, začněme s, se zkouškou. Zahajuji hlasování. Dobře. A nyní eh, končíme zkoušku hlasování a první hlasování na programu je jmenování eh, předsedy Rady jednotného mechanismu eh, dohledu. Právě jsme měli k tomu veřejné slyšení jmenování pana Andrej Endrie. Je to tajné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 1 proti, 9 se zdrželo. Gratulujeme eh, panu Andriovi a další hlasování je eh, hlasování o krytých dluhopisech a veřejný dohled nad nimi. Je to tedy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 A bez eh, ústního pozměňovacího návrhu, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Máte slovo, prosím. Já se omlouvám, ale já mám za to, že pokud eh, nebyl přijat ústní pozměňovací návrh, tak tam máme tři pozměňovací návrhy, které nejsou pokryty kompromisem. Je to 146, 185 a 178. Můžete nám říct si znovu číslo těch pozměňovacích návrhů? 146. Sto sedmdesát pět. A to je kompromis F. To je jiný kompromis. Tak v tomto případě je to 146. A SAD hlas, H žádá o oddělené hlasování pro 146. Pan zpravodaj. Já se omlouvám, eh, já jsem proti. Pozměňovací návrh eh, SAD eh, byl řádně probrán během jednání sínových zpravodajů. Nebyla tam, nebylo tam dosaženo většiny a frakce dohodly, že to nebude součástí kompromisu, takže je to pokryto. Pan Sand. Eh, během eh, setkání stínových zpravodajů se jasně ukázalo, že o to musíme hlasovat. A že o to musíme hlasovat, protože kompromis není pokryt. A co jsme chtěli, eh, je mít oddělené hlasování. Děkuji. Omlouvám se upřímně, není to poprvé, kdy e, frakce hla, žádá oddělené hlasování. V případě kompromisu není to konec světa. Očekávám, že tam bude většina, není to žádný problém. Budeme hlasovat o 146. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis F, je tam ústní pozměňovací návrh od SAD. Budeme tedy hlasovat nejdříve o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? Prověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto Budeme hlasovat o kompromisu bez ústního pozměvacího návrhu a 175 e, a 188. Kompromis F bez ústního pozměvacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Prověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 eh, pro 24 proti a nyní budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 175. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 177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 Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L, je tam ústní pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh nejdříve, kdo je pro, proti. Zamítnuto, ale, myslím, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22, 25 a nyní celý kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V pro, proti, zdrželi se, přijato. A budeme hlasovat o návrhu komise eh, pomocí jmenovitého hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 16 proti, eh, jeden se zdržel, přijato. A Gratulujeme eh, zpravodaji, ale nejdříve eh, musíme jmenovitým hlasováním eh, hlasovat o zprávě tak, jak to bylo přijato ve výboru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 17 proti. Je to tedy kvalifikovaná většina. A nyní po té gratulaci budeme pokračovat eh, o pozměňovacím návrhu 5, tedy nařízení, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, mám špatný hlasovací seznam. Kompromis A, kdo je pro, proti, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis B. Pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis D. Pro. Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zkontrolujeme 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 ku 22. An blok hlasování o 38 a 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti. Zkontrolujeme pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26 pro, 24 proti, 17, kdo je pro, proti. EPP je pro, ano? zdrželi se, přijato. 18 eh, pro, proti, zkontrolujeme. 18 zahajuji hlasování. Různé kombinace. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři se tři byly staženy, čty, trojka byla stažena, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devatenáctka pro, proti. Zkontrolujeme devatenáctku, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A budeme hlasovat o upraveném návrhu komise jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. E, končím hlasování. 45 pro, eh, pět proti jeden se eh, eh, zdržel. A tak, jak tato zpráva byla přijata ve výboru, zahajuji hlasování jmenovité. Končím hlasování. 44 pro, 6 proti. Gratuluji panu zpravodaji. A nyní eh, výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. A začneme s pozměcím návrhem 20. Jste připraveni? Pozměcí návrh Okay, sorry. Amendment 20. Pozměňovací návrh 20 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21 pro, proti, zkontrolujeme 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 pro, zkontrolujeme 22. Končím hlasování. Eh, to 24 ku 24. Originální text je pro, proti. Eh, zkontrolujeme originální text, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme, zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 eh, pro, 17 proti. Kompromis B, kde musím říci, že kancelář se zpravodaje informoval, zpravodajky informovala s sekretariát. Omlouvám se, já jsem tak eh, se těšil, že přečtu tuto zprávu, tak jsem přeskočil 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 29. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní kompromis B a jak jsem říkal, eh, kancelář eh, zpravodajky informovala sekretariát ohledně toho, že eh, odstavec 30 INTA byl omylem zahrnut do kompromisu B a úmyslem bylo pokrýt odstavec 13 INTA kompromisem B aniž by bylo převzato znění, proto ten poslední odstavec, což je text odstavce 13 INTA, tak to není zahrnuto do kompromisu a proto ten text, který začíná, eh, vyzývá EIB eh, vzhledem k až do eh, koordinace ekonomické politiky, tak celý tento text byl vyňat. To je tedy sdělení paní zpravodajky. A po tomto vyjasnění budeme hlasovat o kompromisu B. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 30 ku 19. A nyní pozměňovací návrh 37. Ne, 35, ano, tady se píše, ale staženo. 35 byla stažena, tak mám pravdu. Tak 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 staženo také, tak eh, budeme pokračovat s původním eh, textem, odstavec 4, kdo je pro, proti. Zkontrolujeme eh, původní text a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 39 a INTA, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 7 INTA, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. To je pokryto, tak 45. Chcete zkontrolovat 43? Pozměňovací návrh 43, zahájí hlasování, zkontrolujeme to tedy. Elmare, vítám tě v Ekonu. Končím hlasování. Přijato 28 k 23. Dobře, tak 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že eh, stejná většina bylo to těsné, ale budeme hlasovat o 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49, pro? Proti? Nevidím zelené, zkontrolujeme 49, zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56, pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se přijato. Původní text, podstavec 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 60, kde pro, proti, zkontrolujeme 60, zahajuji hlasování. Tady vidím novou kombinaci politických frakcí. Končím hlasování. E, zamítnuto 21 k 26. Kompromis C, kdo je pro, e, proti, e, zdrželi se Rozpočet 14, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kdo je pro, zkontrolujeme 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 85, pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, pro, proti, zdrželi se, přijato. 72, pro,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 83, kdo je pro, pro 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, původní text, podstavec 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Eh, neviděl jsem ruky eh, frakcí, takže budeme muset hlasovat o eh, původním textu odstavci 8. Asi je to přijato, ale musíme to zkontrolovat. Končím hlasování. Přijato. A prosím, zvedejte ruky, ruce. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pod nadpis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavec 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, zkontrolujeme 91, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26 ku 24, 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavec 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zahajuji hlasování 93. Končím hlasování. Zamítnuto 94, kdo je pro, proti, Zkontrolujeme 94. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 ku 29. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, rozpočet odstavec 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 19, eh, kdo je pro, proti, Zkontrolujeme rozpočet 19. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1, 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 103. Eh, Kdo je pro, proti, zkontrolujeme 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 106, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, původní text pod nadpis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 107, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 108, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, původní text pod odstavec 11, pro, proti, zdrželi se přijato, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 110 pro, proti, zkontrolujeme 110, zahají hlasování, 110, končím hlasování, přijato, 24 ku 19, 111, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 112 pro, proti, zamítnuto, myslím, ale zkontrolujeme 112, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, odstavec 12, kdo je pro, proti. E, prosím, zvedejte ruce. Zahajuji hlasování. Socialisté? Ano. Končím hlasování. Přijato. 114 pro. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 124, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, Zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. I rejected Remíza 25 ku 25, 133, kdo je pro, proti, 134, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 144, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 146, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 147, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 151, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 154, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, přijato, Inta, odstavec 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, odstavec 5, pro, proti, zkontrolujeme Inta, odstavec 5, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Inta 8 pro. pro zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. 30 ku 19. Inta 11. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme Inta 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, remíza 26 26, zamítnuto. Rozpočet ehm, eh, odstavec 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Budget odstavec 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato. rozpočet odstavec 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 odstavec pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, pro, pro proti, zdrželi se přijato. 158 pro, proti, zkontrolujeme 158, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto 23 k 28, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text odstavec 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Budget odstavec 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Budget odstavec 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Původní text, úvodní ustanovení A, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6, pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení B původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti. Zkontrolujeme pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. Eh, Jena gratuluje autorovi těchto mnohých pozměňovacích návrhů eh, za to, že byl, k tomu, že byl jmenován ministrem eh, belgickým obrany. Já se nyní cítím bezpečněji. Končím hlasování. 29 eh, bylo eh, zamítnuto, takže eh, původní text odstavec B. Je to správné? Pomozte mi, prosím. Musíme hlasovat o osmičce. Osmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. A protože má zbraň, eh, tak eh, tím pádem to všechno prošlo, takže to byl vliv na hlasování. 12, kdo je pro, proti, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text úvodní ustanovení C. Kdo je pro? Proti? Kontroluji. Zkontrolujeme. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text úvodní ustanovení D. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Úvodní ustanovení E. Pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 13 pro, proti, zkontrolujeme 13, zahajuji hlasování. 13, končím hlasování. Při, zamítnuto 24 k 28, 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, citace, a chcete to probrat unblock 1 až 9, takže citace unblock 1 až 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti. Zkontrolujeme zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto uh, o jeden hlas. Původní text, eh, citace, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, musím to zkontrolovat, omlouvám se. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, pozměňující návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jmenovité hlasování o upraveném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 9 proti, 9 se zdrželo. Eh, gratulujeme paní zpravodajce. A nyní budeme eh, pokračovat s návrhem od Ivany Maletič, společná ustanovení o Evropském fondu. A začneme dvacítkou. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 23. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 28, tedy 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti. Ověřujeme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno Pětka. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme šestku. Tady jsem to jasně nedokázal posoudit. Myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato 27 hlasy ke 23, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 41 pro, proti, ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Je to tak? Hlasujeme o 42. Ne, to je totožný návrh, takže o všech třech jsme už hlasovali. Teď sedmička pro, proti. Zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti. Ověrujeme 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 44 pro, proti. Ověřujeme 44. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnout tento návrh. 45 a 46 jsou totožné, že? Tak pro, proti, ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 28 hlasy. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schválen. 47 pro, proti. Aha, Odpadá, dobrá. 48 pro, proti. To budeme ověřovat. Za, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnout 28 hlasy ke 23. Devítka pro, proti, zdrželi se, schválena. 50 50 pro, proti. Ověřujeme 50. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnete. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdrželi se schválen takže tím pádem 23 odpadá, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 55 pro, proti, zdrželi se. Socialisté jsou pro nebo proti? Takže ověřujeme 55. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnout se mi zdá. Pokud to nechcete ověřit, dobrá, ověříme. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Zamítnout. To byla jedenáctka. 61 pro, proti. Ověřujeme 1,60. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. to. 620 hlasy k 24. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, myslím. Bylo to těsné, ale stejnou většinou pravděpodobně. 64 pro, proti, zdrželi se. 63 byl zamítnut, proto musíme jít. Dobrá, tak hlasujte prosím o 4 a 60. A končím hlasování. Schváleno 24 hlasy ke 22. 66 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme, omlouvám se. Hlasujte o 660. To je váš pozměňující návrh, Pervanš. A končím hlasování. Zamítnuto. 28 hlasy ke 22. A nyní to všechno ostatní bylo staženo, takže 1,70 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se schválen. 13 pro, proti, zdrželi se schválen. 75 pro, proti, zdrželi se co EKR říká k 75 se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 84 pro, proti, zdrželi se schválen, 85 pro, EPP, vy jste pro nebo proti? Proti. Dobrá, ověřujeme tento pozměňující návrh. Vypadalo to něco tak mezi. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy ke 22. 86. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 92 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnut 96 pro, proti zdrželi se zamítnut 97 pro, proti zdrželi se zamítnut 98 pro, proti zdrželi se zamítnut 99 pro, proti zdrželi se zamítnut 100 pro, proti zdrželi se zamítnut 101 pro, proti zdrželi se zamítnut 102 pro, proti, zdrželi se zamítnut 103, pro, proti, zdrželi se schválen 104, pro, proti, zdrželi se zamítnut 105, pro, proti, zdrželi se schválen 106, pro, proti, zdrželi se zamítnut 107, pro, proti, zdrželi se zamítnut 108, pro, proti, zdrželi se schválen 109 109 pro, proti. 109 odpadá. Ano, máte pravdu, protože 108 jsme schválili. 110 pro, proti. 110 ověřujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 112 pro, proti, zdrželi se, schválen 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 115, 100, pro, schválen 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 117 a 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 120 pro, proti, zdrželi se zamítnout 121 pro, proti, ale je pro nebo proti? Zamítnuto 122 pro, proti, zdrželi se zamítnout 123 pro, proti, zdrželi se zamítnout 124 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Zdá se, že byl zamítnut, ale pro jistotu. Končím hlasování. Zamítnout. 28 hlasy. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 125 a 126 pro, proti, zdrželi se, schválen. 128, 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 130 pro, proti, zdrželi se, schválen. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 132 pro, proti, zdrželi se schválen, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 135 a 136 pro, proti, zdrželi se schválen, 137 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 138 pro, proti, zdrželi se schválen, 139 pro, proti, zdrželi se. Alda je proti, 139 se zamítnuto, jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Dvě pro, proti, ověřujeme dvojku. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka pro, proti, Alde, jste proti trojce? Dobrá, zvedejte ruce. čtyři pro, proti, schváleno. pět pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se. Schváleno. šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno. sedm pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvě pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se. Schváleno. devět pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 12 a 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, proti, zdrželi se za, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, Ověřujeme čtyřku. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním o jeden hlas navíc. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní text po pozměněné podobě. Hlasujte jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, text byl přijat, blahopřeji zpravodajce. A pak ještě druhá část, ne, druhá zpráva, paní Maletič, to je stav diskuse o budoucnosti Evropy. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis B s ústním pozměcí návrhem pro, proti, zdrželi se schválen tak přecházíme kom- ke kompromisu B a pro, proti, zdrželi se schválen kompromis C, pro, proti, zdrželi se schválen kompromis D, pro, proti, zdrželi se schválen E, pro, proti, zdrželi se schválen kompromis F, pro, proti, zdrželi se schválen kompromis G, pro, proti, zdrželi se schválen H, jako pro proti zdrželi se eh, schválen. A nyní o textu v pozměněné podobě hlasujte, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. 40 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme zpravodajce. A tím pádem můžeme uzavřít toto zasedání. Další schůze se bude konat zítra. To bude ještě od 9 do 9.30 Ekon FEM a potom řádné zasedání. Já se omlouvám, říká pan předseda. Zítra začínáme přesně v 9, takže prosím o dochvilnost. My jsme vždy dochvilní ovšem. protože v opačném případě se nám to bude překrývat se zasedáním taxe 3. Taxe 3. A potom od 15 hodin v úterý 26. v 27. listopadu a končí.